Filharmonického orchestru ve Štrasburku, který diriguje Remy Abram. Grazie, ma... Děkuji vám, mistře, děkuji celému orchestru. Chtěl bych připomenout, že podle článku 14 odstavce 2 jednacího řádu Evropského parlamentu za předsednictví odcházejícího předsedy se nemůže odehrát žádná rozprava, jejíž téma by se netýkalo přímo voleb předsedy anebo ověření ověřovacích listin.